Dear colleagues. Vážení kolegové, dobrý den. Vítám vás na zasedání výboru IMCO. Vedle hlasování a naší pravidelné práce máme to potěšení, že dnes přivítáme pana Thierry Bretona, komisaře pro vnitřní trh, který bude hovořit o výzvách spojených s krizí COVID-19 a také paní Claudie Dorvos, která zastupuje německé předsednictví a bude hovořit o reakcích členských států opět na covidovou krizi. Pořad jednání jste obdrželi již dříve a já bych se ráda zeptala, zda jsou zde nějaké připomínky k pořadu jednání. Pokud nikoli, tak můžeme pořád jednání v navržené podobě schválit. Tlumočení máme dnes v následujících jazycích francouzštině, němčině, italštině, nizozemštině, angličtině, dánštině, špen, španělštině, portugalštině, češtině, polštině, slovenštině a rumunštině. Tlumočníci spoléhají na kvalitu zvuku a obrazu těch, kdo jsou připojeni na dálku, tak, aby dokázali správně vaše příspěvky přetlumočit. A proto je velice důležité, abyste se řídili pokyny pro řečníky, které vám byly zaslány. Pokud byste jenom telefonovali, nebo to byl pouze výstup audio, tak se to tlumočit bohužel nebude. Řečníci se vyzývají k tomu, aby hovořili svým mateřským jazykem, pokud tedy je váš jazyk tím jedním, které jsou na dnešek k dispozici. Tlumočníci předem děkuji za spolupráci a paní předsedkyně také laskavě děkuje tlumočníkům. Vzhledem k veškerým eh, opat omezením eh, jednání na dvě hodiny a tomu, že je třeba dát přednost bodům, které jsou spojeny s covidovou krizí, tak jsme se s koordinátory dohodli na přizpůsobení eh, rámce, který se týká výměny názorů. Pokud jde tedy o zprávy a stanoviska, je to omezeno na eh, jednoho poslance za skupinu, případně náhradníka, případně stínového eh, zpravodaje. Také vám chci připomenout, že jednání je webstreamováno a na laptopech eh, máte eh, také přes e-meeting přístup ke všem dokumentům, protože samozřejmě IMCO je zcela bezpapírové. Také máme k dispozici nový newsletter. A ještě bych eh, chtěla Eh, říci, že paní Sadra Omajde, první asistentka našeho výboru, bude po osmi letech práce zde eh, odcházet 1. října, protože eh, byla zvolena na jiné místo v rámci Evropského parlamentu. A já bych vám velice vřele chtěla podívat, poděkovat za vaši oddanou službu našemu výboru a přeji vám mnoho úspěchů ve vaší další funkci. Paní eh, Kunke Ilijeva, která byla druhou sekret asistentkou, eh, bude nastupovat místo ní. Vítám vás eh, mezi námi v našem výboru. Pokud jde o schválení zápisu z jednání předchozích budou považovány za schválené, pokud nebude do konce tohoto zasedání vznesena žádná námitka, je to tedy zápis z 2. a 3. září. A nyní přistoupíme k hlasovací části, která bude ukončena v, roce, eh, v 11 hodin 40 minut bruselského času. S vaším svolením, paní předsedkyně. Já bych chtěl, ještě než budeme hlasovat o DSA, poděkovat našim kolegům a zpravodajům. Dobře, já počkám, až mi dáte slovo, paní předsedkyně. Bohužel paní předsedkyně se nezapnula mikrofon. Ano, podle pravidla 219 2 218 2 mohu požádat vlastně eh, každého, kdo je připojen na dálku, aby se přihlásil tím, že zmáčkne příslušný eh, knoflík, příslušné tlačítko v tom eh, softwaru, který používáme pro spojení na dálku. Zdá se, že se zatím nikdo nepřihlásil. Děkuji. Dnes tedy hlasujeme o jedné zprávě a jednom stanovisku. Jednak o aktu pro digitální služby zlepšení činnosti na vnitřním trhu. Zpravodajem je pan Alex Saliba za SAD. Předloženo bylo 919 pozměňovacích návrhů a 119 těch eh, poté bylo předloženo těmi čtyři výbory, které poskytují stanovisko, což je Kult, Libe, Jury a Tren. A vytvořeno bylo 24 kompromisních pozměňovacích návrhů a výbor dnes bude hlasovat o přijetí návrhu této zprávy. Pane Salibo, pokud si přejete vystoupit, tak vám nyní ještě před hlasováním mohu dát slovo na maximálně minutu a půl. A prosím, držte se této doby. Děkuji, paní předsedkyně. Já nechci zacházet do podrobností této zprávy, kolegové ji znají, ale chci využít této příležitosti a poděkovat všem stínovým zpravodajům ze všech politických uskupení, kteří neúnavně během uplynulých měsíců pracovali na dosažení tohoto velice kvalitního a ambiciozního kompromisu, o kterém dnes budeme hlasovat. Také chci poděkovat velice usilovně pracujícím lidem ze sekretariátu Aně a Anešce, které celý ten proces eh, koordinovali a velice nám pomohli. A ještě jednou tedy vám všem, každému zvlášť, děkuji za předložení pozměňovacích návrhů a za to, že jste pozitivním způsobem přispěli k této velice ambiciózní zprávě. Děkuji. Děkuji, Alexi. Dodržel jste čas. A také děkuji za vaši práci, která je důležitá jak pro náš výbor, tak pro Unii jako takovou. Všichni členové, kteří se budou účastnit hlasování, jsou buď zde v sále nebo jsou připojeni na dálku. Budeme hlasovat pomocí aplikace iVote, případně natěštěných hlasovacích lístků, které je potom třeba vyplnit ručně, podepsat a zaslat na příslušnou stránku IMCO. Schránku IMCO. A členové samozřejmě obdrželi e-mail s nezbytnými instrukcemi. Dnes tedy bude probíhat, výsledky budou okončeny, oznámeny dnes ještě před koncem dnešního zasedání. A také budeme eh, hlasovat o nové eh, strategii pro malé a střední podniky. Spravodajkou je paní Schreienmacher. Doufám, že jsem vaše jméno vyslovila správně. Omlouvám se, pokud eh, se mi to nepodařilo. Je tedy Zariňů, paní poslankyně, návrhu bylo 81. Paní předsed, eh, zpravodajka pak předložila sedm kompromisních návrhů, které pokrývají většinu těch eh, předložených. Eh, výsledky hlasování budou oznámeny do 13.45 a finální konečné hlasování tedy ještě proběhne potom. A nyní se pustíme do hlasování samotného. A teď přejdeme k dalšímu bodu. Jsem velice ráda, že mohu přivítat pana Thierry Bretona, který je komisařem pro vnitřní trh a který bude hovořit o výzvách spojených eh, s krizí v souvislosti s COVID-19. Je pan Breton připojen? Breton? Pane Bretone? Ano, ano, jsem připojen, říká pan Breton, kterého ale bohužel na obrazovkách zatím nevidíme. já vás zdravím z výboru IMCO, pane komisaři, říká paní předsedkyně. Bohužel je velice špatné spojení s panem komisařem. Vidíte mě? Ano. Dobrý den, pane Bretone. Já vás velice srdečně vítám na zasedání Výboru pro ochranu spotřebitelů. Zvuk je velice špatný. Jsme eh, všichni velice zvědaví na to, co nám řeknete. Cílem je diskutovat o tom, jak členské státy a Evropská komise reagují na krizi, kterou způsobil COVID-19. My jsme vás, pane Bretone, pozvali mezi nás, abyste mohl představit, jak se vy díváte na ta roztříštěná a nekoordinovaná opatření, která členské státy v uplynulých šesti měsících přijímaly dotkly se celého vnitřního trhu a také důvěry spotřebitelů. Protože je na komisi, aby koordinovala kroky členských států. Vaše eh, pravomoci, které se eh, týkají ochrany vnitřního trhu, především pak digitálního trhu a ochrany dat občanů, to je také velice relevantní pro řešení této krize. Říkáme si, o kolik by to všechno bylo snažší, pokud bychom všichni měli společný evropský zdravotní prostor v Evropě. Rádi bychom také, abyste nám řekl, v jakém stavu tento projekt nyní je. Nyní tedy eh, vám dávám eh, slovo na 10 minut eh, na vaše úvodní poznámky. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Doufám, že mě dobře slyšíte. Já vás moc dobře neslyším, ale doufám, že vy mne ano. Vidím taky, že pan Šváb tam přikivuje v sále, tak je to snad v pořádku. Dámy a pánové, eh, poslanci a poslankyně, chtěl bych vám nejprve upřímně poděkovat, že jste mne pozvali do vašeho výboru. Jak jste zmínila v úvodu, paní předsedkyně. Dáváte mi tím příležitost, abych s vámi mohl hovořit samozřejmě o té zdravotní krizi, kterou stále ještě všichni eh, prožíváme, jak velice dobře víme my i naši občané, ale také, abych eh, zmínil některé budoucí kroky, to, co čeká nás vnitřní trh eh, v závislosti na tom, jak se situace bude vyvíjet. Tato krize nám toho samozřejmě mnoho vzala. A Samozřejmě eh, se ukázalo, že není eh, možné, aby na tu krizi dokázali uspokojivě reagovat jednotlivé státy, ale velice důležitým poučením je, že na tu krizi musí reagovat celý kontinent společně. A myslím si, že to naši občané sdílejí. Ten jednotný trh jak jste implicitně zmínila, byl velice těžce zkoušen během tohoto období. Byla to výzva zcela bezprecedentní, to je třeba uznat. Ale zároveň, a to si myslím, je třeba si z toho vzít, jednotný trh byl eh, zcela eh, zachován, myslím si, že dokonce i posílen. A jak si vyhnuli jsme se tomu pokušení, aby si eh, každý jel sám za sebe aby si hrál na vlastním písečku. A myslím si, že jednotný trh je naším nejlepším spojencem v boji proti krizi. Nemám vůbec nic proti legitimním kritikám, které se ozývají a chápu je. Tím spíše, že jsem v první linii jakožto komisař eh, se musel potýkat s těmi omezeními. Důležité ale je, abychom nyní zlepšili, modernizovali a posílili jednotný trh. Já bych se zaměřil na to, co se stalo v uplynulých měsících. Krize ukázala rizika nekoordinovaných rozhodnutí a jednostranných opatření. To se týkalo jak eh, dopravy zboží, tak také například eh, cestování přes hranice. Já jsem hodně času strávil na telefonu s ministry členských států, abychom nalezli rychlá řešení ad hoc, pokud jde o ta omezení, která byla učiněna. Na začátku to tedy bylo v reakci na tu krizi a je jasné, že to nebylo příliš organizované. Eh, my jsme v 18 členských státech eh, relativně rychle v několika týdnech dokázali ta opatření zrušit, aniž eh, jsme to museli řešit eh, dlouhými řízeními pro porušení a také samozřejmě vzhledem k, k celkové výjimečnosti té situaci, kterou jsme prožívali. A poměrně rychle se nám podařilo vrátit se k normálnímu stavu. A i zde ve vašem výboru chci eh, říci, že se i zde projevil duch solidarity, což je velice důležité i při řešení té současné krize. Samozřejmě je jasné, že virus je ale stále aktivní a proto na začátku tohoto měsíce jsem eh, členským státům velice jasně řekl, abychom byli bdělí, abychom se vyhnuli novým pokušením o omezení. Musíme si samozřejmě klást otázku, co na jaře fungovalo a co nefungovalo. Ale důležité je především eh, nereagovat eh, na nějaké sirény, eh, které by apelovaly na větší restriktivnost, protože jsme viděli, že to je velice kontraproduktivní. Důležité je, abychom spolupracovali. a je třeba, aby eh, pravidla vnitřního trhu byla plně dodržována. Takže pokud by nějak eh, neodůvodněným eh, způsobem se znovu objevily restrikce pohybu zboží, restrikce na vnitřním trhu, tak proti nim budu rozhodně bojovat, tak abychom znovu neprožívali to, čeho jsme byli svědky v březnu tohoto roku. Krize ukázala, že když vnitřní trh správně nefunguje, tak za to nakonec zaplatí všichni. Jak průmyslová odvětví, tak mnohé malé a střední podniky v těch dodavatelských řetězcích, samozřejmě také spotřebitelé a navíc eh, naše ekonomiky jako celky. Já doufám, že už eh, jak si eh, skončíme s tím dezorganizovaným Eh, přístupem, s tou eh, dichotomií, která byla velice dlouho používána právě jako jakási výmluva, abychom nemuseli pokračovat v integraci vnitřního trhu. Teď je před námi řada dalších otázek, eh, které bych dnes před vámi chtěl zmínit je otázka, zda v té eh, nové vlně krize se můžeme zachovat lépe, protože bychom se samozřejmě měli zachovat lépe. Je třeba zachovat fungování vnitřního trhu v krizi, která nezná hranic. Musíme jaksi vyhodnotit eh, naše rozhodovací způsoby, naše postupy, celkově tedy ten náš eh, krizový management. Myslím si, že je eh, důležité, abychom pozměnili právě ty evropské rozhodovací mechanismy a přizpůsobili je dobám krize, kdy potřebujeme rychlejší rozhodování, koordinovanější na té evropské úrovni. A musí to rozhodování eh, směřovat eh, k nějakému společnému prospěchu. To se týká i omezování pohybu osob z těch eh, hygienických důvodů. Jak se tedy eh, vyhnout těm eh, izolovaným rozhodnutím, která jdou proti společnému zájmu? Nad tím se samozřejmě musíme zamyslet. Tady je třeba si to říci upřímně. V té krizi se to jasně ukázalo, ta krize není za námi, čekáme na vakcínu, ale je jasné, že před námi budou i další krize. Mohou se týkat kyberbezpečnosti, přílišného zadlužení, mohou to být geopolitické krize. To všechno je zřejmé a proto je třeba se z toho náležitě poučit a já jakožto komisař pro vnitřní trh se také musím nad těmito otázkami zamyslet. A znovu tedy opakuji, že je třeba zaměřit si na to, jak se vyhnout izolovaným rozhodnutím v těch krizových obdobích. Na minulé Eh, raději jsme to eh, také řešili. Myslím si, že i členské státy si uvědomují, že ta kakofonie, která zde zněla na jaře, eh, už zde nemá své místo. Že by se neměla do budoucnosti opakovat. Komise tedy byla vyzvána, aby zanalizovala své zkušenosti z krize. My to samozřejmě se svými týmy děláme a důležité eh, bude, aby, nový, eh, aby vnitřní trh dostal jakýsi impuls, aby se dokázal koordinovaněji vypořádávat s těmi výzvami. A já doufám, dámy a pánové v Evropském parlamentu, že mi v této práci a v těchto snahách eh, pomůžete. Vím, že i mnozí z vás se zamýšlejí nad tím, jak dále postupovat. Já jsem požádal své útvary, aby zrychlili přípravu nových task force v oblasti vnitřního trhu. Důležité je, abychom na eh, jednotném eh, trhu nepřijímali, eh, si neplnili pouze ta stávající opatření a nereagovali na krizi, ale abychom využili i určitých příležitostí, které se zde objevily. Eh, je třeba si uvědomit, eh, že ta eh, prostupnost hranic se zvyšuje i pokud jde o třetí země, jsou zde určité dopady na průmyslovou strategii a toho bychom měli využít pro dynamizaci našeho systému. Měli bychom v jednotlivých oblastech zjistit a potom odstranit různé legislativní překážky a také je třeba samozřejmě zvýšit naši odolnost a eh, vyhnout se eh, přílišné eh, jaksi, závislosti, dosáhnout tedy té strategické nezávislosti. Pokud Jde o Green eh, Deal, musíme se samozřejmě soustředit na něj, ale také na digitální aspekty ekonomiky. To je další poučení z té krize, protože eh, jak si se plně eh, projevilo, jak velice důležité jsou digitální nástroje pro to, aby lidé zůstali v kontaktu, aby mohli se učit, pracovat, bavit. Viděli jsme, že tato závislost na digitálních nástrojích se zvětšuje a to je také třeba řešit. Krize ukázala také, že Evropa musí mnohem více investovat do toho, aby se stala eh, technologickou velmocí, tak jak o tom eh, hovořila také paní předsedkyně komise ve svém projevu. Musíme se snažit, aby Evropa byla stále více propojená. Musíme se samozřejmě soustředit na řešení těch eh, úkolů, které před námi stojí, ale také musíme lépe eh, komunikovat, eh, lépe vše sdělovat. Měli bychom se zaměřit v rámci té budoucí práci na transformaci digitálního trhu, je na to v těch nadcházejících 30 letech určeno také poměrně hodně finančních prostředků, takže velice důležitá je tedy ta digitální oblast. Ty investice by měly jít jak do konektivity, potom řešení eh, elektronické zprávy, e-government a dále eh, technologie, například pokud jde o výboru superpočítačů, mikroprocesorů, eh, kryptografických nástrojů, blockchainu a dalších. Eh, také představíme nový regulační rámec pro digitální trh, Data Governance Act jednak, ten nabídne nové přístupy k řízení osobních a průmyslových dat – a pak také alternativu eh, velkých eh, světových platform. A dále zde bude také nová strategie kyberbezpečnosti, evropský kyberštít eh, v souladu se směrnicí NIS a také chceme zajistit větší operační koordinaci díky Joint Cyber Unit. Na začátku Eh, příštího roku bychom eh, také chtěli zajistit občanům, aby měli eh, jaksi jinou možnost se identifikovat v digitálním světě, která bude jaksi paralelně nebo vedle těch velkých platform a bude více respektovat osobní údaje občanů. Pracujeme eh, samozřejmě eh, také na úpravě těch eh, zákonů v digitální oblasti tak, aby byly odolné i vůči budoucnosti, aby platily i v těch budoucích letech. A v tomto kontextu mi dovolte jedno srovnání, které ukazuje šíři toho, co děláme když byla ta finanční krize v roce 2018, eh, eh, tak se poměrně rychle ukázala důležitá úloha eh, velkých bank, těch velkých systémových hráčů. A v té krizi se ukázala, ukázalo, že skutečně mají eh, jaksi, systémovou roli eh, a že v podstatě díky své velikosti mohou představovat eh, tyto velcí hráči určitá rizika a také z toho důvodu, že vlastně nejsou správně regulovaní. A nyní vlastně během té covidové krize vidíme také, že ty systémové platformy v našich každodenních životech hrají zásadní roli. My jsme hovořili o tom, že některé jsou tak velké, že v podstatě eh, jak si vystupují z toho regulačního rámce, že jak si jsou tak velké, že si to mohou dovolit. A opět v této krizi se ukázalo, že některé možná příliš eh, si zanedbávají ty možné důsledky v našich každodenních životech, ať jde o eh, pracovní prostředí nebo eh, demokracii. Jsou vlastně jaksi too big to care, příliš velké na to, aby si s těmi dopady museli dělat starosti. My se samozřejmě snažíme kontrolovat a jaksi upravit to prostředí pro banky. Paní předsedkyně přerušuje, vyzývá pana komisaře, aby skončil. Ano, takže eh, je eh, třeba upozornit ty platformy, že eh, se také musí určitým způsobem chovat zodpovědněji a já doufám, že, mi, že mne v tom i Evropský parlament podpoří a velice se těším na vaše eh, výsledky hlasování o digitálním eh, aktu o digitálních službách. Děkuji. Děkuji, pane komisaři. Připomínám kolegům, že budeme mít dvě kolečka otázek a odpovědí. Nejprve od koordinátorů, kteří tedy mají minutu a půl a potom eh, komisař bude mít tři minuty na odpověď. Nejprve pan Šváb za EPP. Děkuji, paní předsedkyně, pane komisaři. máme tři otázky. Za prvé, parlament v minulém týdnu odsouhlasil usnesení ohledně koordinovaných opatření proti covidu. Je to jakési plošné. Eh, upozornili jsme na potřebu plošných opatření pro občany, zejména kteří žijí v příhraničních regionech. Takže jaká opatření udělá komise? Jak konkrétně chceme dosáhnout um, nějakých jednotných opatření? Zatím jsme hovořili spíše tedy o zdravotních opatřeních. Teď se bavíme e, o opatřeních pro fungování vnitřního trhu a samozřejmě také pro e, svobodu e, volného pohybu přes hranice. Potom jsme hovořili také o Next Generation EU. Tady v podstatě jde o prostředky, které byly dány k dispozici a jak je tedy rychle nasadit. Často jsou problémy s rychlým uváděním eh, na eh, tedy do ekonomiky eh, nějakým způsobem to právně zavést. V Itálii se to urychlilo tím, že například ustanovili vládního koordinátora, tak jak komise navrhne, nebo co komise navrhne pro členské státy, aby mohly toto uvádět v praxi co nejrychleji. Thanks, Andreas. And, uh... Děkuji, Andreasi. Nyní dám slovo panu komisaři. Máte tři minuty, pane Bretone. The commissioner, please speak, press the speak button. Voilà, ça y est, vous l'avez. Výborně, Spojení máme. Tři minuty, pane komisaři, máte. Děkuji, paní předsedkyně. Bohužel zvuk je velice špatný. Eh, děkuji panu Švábovi za otázku. Návrh komise, který se jak si eh, zohledňuje eh, větší flexibilitu podmínek na vnitřním trhu, v té stávající krizi. To bylo tedy eh, předmětem jednání na radě a hovořilo se tam, jak jste sám zmínil, o koordinovaném eh, postupu při obnovování eh, svobody, svobod na jednotném trhu. A máme tedy příslušné doporučení, kterým se nyní by členské státy měly řídit. A o tom doporučení se přímo diskutovalo na radě. Jsou zde určité klíčové oblasti, kde členské státy musí Eh, spolupracovat eh, ještě úžeji. Tam je potřeba, aby ta eh, kritéria, například pokud jde o ten takzvaný semafor, byla přesněji vytyčená, protože teď se to ještě v jednotlivých zemích hodně liší. Členské státy by měly využívat data ECDC, Evropského střediska pro kontrolu nemocí, tak, aby se také ostatní mohli přizpůsobovat těm jaksi dopadům. Každý týden ECDC eh, vydává informace, aktuální informace o jednotlivých regionech. Ty eh, kódy barev jsou harmonizované a odpovídají určitým kritériím přesně stanoveným a členské státy a regiony by se jimi měly řídit, ale mělo by to být harmonizovanější. Potom také společný rámec pro eh, cestující z těch vysoce rizikových oblastí. Teď eh, jsme tedy eh, jaksi nakalibrovali ten rámec a je na členských státech, aby ho aplikovali. A pak také je třeba řádně informovat o všech krocích veřejnost. A myslíme si, že nějaký týdenní interval pro tu aktualizaci je vhodný časový rámec, tak aby se také třeba eh, podnikatelé, podniky tomu dokázali přizpůsobit, aby na to měli čas. Eh, pokud jde o plán obnovy, máte pravdu, je to velice důležité téma, které vyžaduje koordinaci. Ta implementace zde bude naprosto klíčová. V první řadě je důležitá rychlost, je důležité, aby ty částky se k lidem dostaly včas. My víme, že ta krize zasáhne eh, řadu průmyslových odvětví, to je jasné ale je třeba, abychom se vyhnuli nerovnostem na vnitřním trhu. Pane komisaři, prosím, skončete, říká paní předsedkyně. Je třeba tedy eh, zajistit větší koordinaci i při aplikaci těch podpůrných opatření. My proto máme určité prostředky a samozřejmě se to vše bude eh, sledovat eh, také eh, v rámci evropského semestru. Máme tu task force, ve které bude asi 80 lidí a ta již tedy by měla fungovat. Děkuji. Děkuji, pane komisaři. I give the floor. Nyní dávám slovo Kristel Šaldemoze. Opět máte minutu a půl za skupinu SAD, prosím. Děkuji mnohokrát. Chci vám poděkovat, pane komisaři, za vaši prezentaci. Sedím v Kodani, na letišti jsem na cestě do Bruselu a chci se nejprve zeptat, vy jste nám eh, dal několik čísel o stávající situaci. Můžete nám říct, jak se věci mají pro eh, spotřebitele a práva cestujících? mohou lidé věřit, že, budou, že jim budou vyplaceny eh, zpátky peníze za zrušené letenky a tak dále. Eh, kromě toho, vy hovoříte o té rychlejší a lepší koordinaci. Já opravdu doufám, že do budoucna se poučíme z této krize, protože potřebujeme, aby se nastavilo rychlejší prosazování a vymáhání evropských pravidel. Mám ještě otázku ohledně dat a datové strategie. Vím, že to je důležité, vím, že v téhle oblasti musíme udělat mnohé. Zvažoval jste, jak bychom eh, mohli zařídit, abychom měli standardizovaná data, tak aby to eh, opravdu perfektně fungovalo na vnitřním trhu. Děkuji. Děkuji, Kristel. A nyní dám slovo panu komisaři. Opět máte tři minuty. Prosím, máte slovo. Michel. Merci. Euh, euh, donc, un, un... Děkuji mnohokrát paní Šaldemóze za vaše otázky. Několik eh, věcí k tomu mám. Je pravda, že eh, ve své promluvě o stavu Unie hovořila eh, paní předsedkyně o tom, že je třeba abychom měli systémy, eh, kterými budeme moci eh, sdílet eh, prevenci, abychom mohli více jaksi preventivně investovat do výzkumu, do vakcín především, ale samozřejmě nechceme nijak nahrazovat zdravotní politiky jednotlivých členských států. Ty samozřejmě jsou individuální a jsou v pravomoci členských států, takže i proplácení zdravotních nákladů je na členských státech. I když eh, například pokud eh, jde o případ covidu a otázky prevence, tak tam by jakákoliv harmonizace byla vítaná. Ještě bych rozšířil vaši otázku, eh, pokud jde tedy o to proplácení voucherů. Tady eh, jsme eh, stanovili systém, který zachovává práva spotřebitelů a cestujících. Musí samozřejmě mít právo na eh, uhrazení prostředků. A myslím si, že tady je to teď jasné, ale letecké společnosti přijali opatření, aby tomu tak bylo. Pokud jde o otázky zdraví. Paní eh, předsedkyně von der Leyen hovořila o tom, že je třeba lépe koordinovat péči o zdraví. Zde tedy je třeba vycházet z agregovaných, nikoli ze zcela anonymizovaných dat. My na tom pracujeme, aby určitá data, jakmile budou anonymizována, mohla být sdílená. Budeme se snažit aplikovat tento přístup od počátku příštího roku a budeme klást velký důraz na ta z, z, zdravotní data, která mohou být sdělitelná. A zabýváme se tím i v tom eh, Data Governance Act, aktu o nakládání s údaji ale je to velice důležité především proto, aby Evropa dokázala koordinovaněji řešit otázky zdraví a prevence. Děkuji. To, eh, děkuji. Nyní má slovo Edita Charancová za Renew. Máte jednu a půl minuty. Děkuji mnohokrát. Paní předsedkyně, děkuji vám, pane komisaři, nejenom za vaši prezentaci, ale za veškerou práci, kterou jste doposud odvedl. Líbí se mi otázka, kterou jste si položil. Mohli bychom udělat více? E, myslím si, že ano. E, myslím si, že bychom opravdu měli. Předtím, než začala covidová krize, na vnitřním trhu eh, panovala řada neoprávněných bariér. To se jenom zhoršilo během covidové krize. Moje otázka je jednoduchá. Co můžeme udělat pro to, abychom to zlepšili? Jak můžeme zvýšit efektivitu vlád v takovéto krizi? Co můžeme udělat tak, abychom znovu získali důvěru spotřebitelů pro vnitřní trh a také, abychom mohli eh, pomoci podnikům. Děkuji. Thank you, Dita. And now, uh... Děkuji, Dito. A... Pane Bretone, opět máte tři minuty na odpověď. Děkuji, milá Dito, za vaši otázku. Fungování vnitřního trhu, to je samozřejmě boj. Je to boj již celá desetiletí a my v tom boji budeme pokračovat. Ale abych zodpověděl vaši otázku, tak chci říci, že jedna z těch velkých lekcí, ono jich je hodně, ale jedna z těch hlavních je ta síla vnitřního trhu. Důležité je že všechny členské státy, i když řada z nich některé věci hodnotila eh, nebo přistupovala k určitým protekcionistickým opatřením, tak všichni se shodli na tom, že je třeba zachovat a zlepšit vnitřní trh. Je to realitou více než kdy dříve. A já jsem z tohoto důvodu okamžitě eh, spustil to task force, respektive zrychlil jsem eh, průběh toho jejího ustavení. A nyní je tato task force eh, spatřována jako nezbytná nutnost, jako jakýsi politický akt, který si již všichni který si všichni přejí. Já eh, vydám velice jasné pokyny, co dělat v případě porušení pravidel vnitřního trhu. My eh, skutečně chceme udělat eh, všechno pro to, aby trh pro naše občany fungoval budeme mít, budeme asi potřebovat do budoucnosti nějaký nástroj, který by se opírali jako o flexibilitu, tak o solidaritu, aby mohl fungovat do budoucnosti. Na tomto nástroji eh, pracujeme. Já jsem eh, připraven eh, Mm, navrhnout i určitá dalekosáhlá řešení, především pokud jde o rozhodovací procesy. Je třeba, aby členské státy eh, přijaly opatření eh, tak, aby mohly chránit své občany, ale aby nepřijímaly opatření, která budou kontraproduktivní. Skutečně zde je třeba mít k dispozici nástroj, který by bránil některým členským eh, státům přijímat opatření, která by byla v rozporu se společným zájmem. Především se to tedy týká toho procesu přijímání rozhodování. Těch témat je celá řada a nesmíme váhat, tam někdy skutečně je třeba zajít poměrně daleko. A ten nástroj by měl být tedy více uh, strukturovaný. Nyní má slovo paní Lakapel za skupinu ID. Pardon, pan Lakapel. Děkuji mnohokrát. Za uplynulé měsíce jsme se opírali o tu posvátnou eh, volnou eh, soutěž, ale eh, COVID byl vlastně jakýmsi katalyzátorem, který ukázal nedostatky komise. My jsme se vzdali farmaceutického průmyslu, nechali jsme to konkurentům, nebyli jsme schopni řídit vnitřní hranice, neměli jsme dostatek ochranných prostředků a léků nebo ventilátorů a eh, hovořilo se zde o solidaritě, ale některé členské eh, státy v podstatě byly pokořeny, například Itálie musela žádat o pomoc na Kubě nebo v Rusku, eh, masky se hromadně dovážely z Číny a v podstatě COVID, covidová krize to byl naprostá, naprostý neúspěch Evropské unie. A vám by to mělo otevřít oči. Vy jste zde hovořil o tom, že Evropa musí být eh, suverénní, pokud jde o digitální oblast, ale mělo by tomu být i otázek zdravotních. Hovořili jste o tom, eh, že eh, jak si že je toho třeba dosáhnout, ale jak toho chcete dosáhnout, pokud skutečně nebudeme více konkurenceschopní, například pokud jde o Eh, výrobu léků. Připomínám, že Čína v podstatě eh, vyrábí veškerých 90 všech aktivních látek. Eh, to tež se týká i té digitální oblasti, kde těmi světovými obry jsou Čína a Spojené státy. Tržní ekonomika v podstatě v řadě případů už vůbec nefunguje. Bylo by dobré, aby se z toho komise poučila. Děkuji pane poslanče, a nyní má pan komisař opět prostor pro reakci. Děkuji, paní předsedkyně. Ano, já samozřejmě nezdílím eh, pohled pana Lakapel. A když se dnes dívám na to, jak eh, jsme tu krizi řídili nebo jak ji řídíme ve srovnání s jinými kontinenty, tak si myslím, že by se na to měl podívat i pan Lakapel. Já vidím, co se děje ve světě a to určitě nejde směrem, který by si pan Lakapel přál. Dám několik příkladů. kde skutečně, zde, zde skutečně jde o tu zásadu solidarity. Evropa je dnes zcela nezávislá, především pokud jde o ochranné prostředky pro zdravotníky. Na začátku eh, krize Čína také nebyla takto autonomní. Potřebovala na to tři až čtyři měsíce. Máte pravdu, že ani Rusko, ani Spojené státy, ani Evropa nebyly připravené a také jsme potřebovali asi tři, čtyři měsíce a nyní máme několik stovek podniků, které vyrábějí ty ochranné pomůcky či prostředky. Takže my jsme v podstatě na tom byli stejně jako ostatní kontinenty. Eh, včetně eh, režimů, pro které máte možná více sympatí než pro jiné. Všichni jsme byli v podstatě ve stejné situaci a Evropa jako kontinent reagovala nejrychleji, protože máme principy a hodnoty, které jsou velice silné. Především je to hodnota solidarity, eh, sdílení a prostě stručně řečeno jsou to ty demokratické hodnoty, které nám umožnily, abychom pokročili kupředu. Vy hovoříte o odolnosti, Eh, to souvisí eh, s tím eh, plánem pro evropský průmysl. Pokud jde o ty aktivní zdravotní prost, účinné látky, tak tam asi jste měl hovořit spíše o Indii než o Číně, ale my chceme samozřejmě být odolnější a chceme vrátit některé ty výrobní eh, postupy do Evropy, ale ne všechny. Je zcela eh, si eh, nesmyslné si představovat, že bychom sem stahli úplně všechnu tu výrobu, protože Evropa není nějakou uzavřenou světovou bublinou. My navrhujeme, jak si vrátit sem některé podniky, tak abychom byli odolnější, abychom měli diverzifikovanější eh, zdroje eh, dodávek, abychom méně záviseli na té či oné zemi. A je to všechno součástí toho programu Next Generation EU, kde jsou prostředky, které nám umožní tento postup financovat. Děkuji. Kavazíny. Nyní má slovo Anna Kavazíny za zelené, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Vážený pane Bretone, děkuji za to, že jste mezi nás přišel na náš výbor. Děkuji také za veškeré vaše úsilí v boji proti covidové krizi. Chci se ještě vrátit k některým otázkám, které už zazněly. Když se vrátíme do minulé eh, diskuse na plenárce, víte, že parlament se dělá velké starosti ohledně nekoordinovaných opatřeních na hranicích mezi členskými státy. Vedlo to k uzavření hranic dokonce mezi některými státy a my si myslíme, že ačkoliv obrovsky důležité bojovat proti covidu a jeho šíření, eh, není možné to dělat na úkor vnitřního trhu. Měli jsme tolik času věci skoordinovat během léta a teď přichází zima a my opravdu musíme nabídnout jasná eh, koordinovaná řešení biznesu i cestujícím. Takže chci se zeptat za prvé, jsou členské státy, které zavedly kontroly na hranicích, jeden členský stát dokonce za hranice uzavřel pokud vím, komise jim napsala dopisy. Jaké jsou další kroky, které podniknete, pokud tyto členské státy nezruší eh, kontroly na hranicích? Za druhé, jaké byly reakce na radě na návrh komise koordinovat eh, přeshraniční nebo hraniční opatření? Byla tam ochota eh, tyto návrhy přijmout? Za třetí, jaké nové politiky a iniciativy a nástroje předloží komise, abychom zabránili eh, podobným krizím, které budou mít takový dopad na vnitřní trh. Děkuji. Děkuji, ano. A nyní dám slovo panu komisaři na odpověď. Máte znovu tři minuty. Merci, madame. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji, paní Kavacíny. Já to vezmu rychleji, protože jsem hodně toho již zmínil ve svém úvodním eh, proslovu, ale zaměřím se tedy nyní výše, více na to, co jste říkala vy. Vy jste asi eh, měla na mysli Maďarsko, to je země, se kterou velice úzce eh, diskutuji, jsem v kontaktu s příslušnými orgány a budeme velice konkrétně hodnotit přiměřenost přijatých opatření. A máme k dispozici eh, veškeré eh, prostředky, abychom ten stav změnili. A ta situace by se měla v nadcházejících několika dnech odblokovat. Ale já samozřejmě preferuji v první řadě eh, dialog než nějaké pouhé vymáhání. Ale ty nástroje máme a jsem připraven je použít. použít. Pokud eh, jde o tu harmonizaci, tak tam jde o vytvoření jakéhosi toolboxu. Členské státy k té harmonizaci také sami přispěly, takže to velice dobře znají. A možná i Evropský eh, parlament by mohl udělat něco pro to, aby ty principy, na kterých jsme se shodli, byly více prosazovány. Ty principy zde jsou, byly dohodnuty s členskými státy, členské státy je mají k dispozici, ale pokud bychom eh, chtěli, aby jak si to vše bylo závazněji vymáháno, tak si myslím, že by tam Evropský parlament měl sehrát určitou roli. A pokud jde o váš třetí bod, to se týkalo těch nástrojů, tak my na nich pracujeme. Pracujeme na příslušné zprávě. Máme vypracovány určité eh, směry, určité strategie. A určitě by bylo dobré, aby eh, jak si parlament eh, na tom s námi úžeji spolupracoval, tak abychom eh, dospěli k nějakému strukturovanému eh, krizovému investování. Jak si, aby takovýto nástroj, na kterém pracujeme eh, a kde vás vyzývám ke spolupráci, byl k dispozici tak, aby se dal použít i při budoucích krizích. Nyní má slovo pan, pan Adam Bilian za EKR. Děkuji, paní předsedkyně. Podle aktualizovaného hodnocení dopadu z, září, z 24. září ECDC, eh, e pokud nepodnikneme razantní kroky, hrozí nám druhý lockdown, druhá uzávěra. Ovšem, vyčerpané ekonomiky si to nemohou dovolit. Virus ohrožuje pokračování vnitřního trhu. Máme o záchranný balíček, který nám může pomoci ve chvíli, kdy jej schválí parlament. Tento parlament. Přestože tady jsou, to je opravdu naléhavá potřeba, věci se stále odsouvají z různých politických důvodů. Podporujete nalezení rychlého politického, eh, rychlé politické schody eh, vzhledem k tomu, že tento balíček a jeho rychlé uplatnění by mohlo mít rozhodující pozitivní dopad na evropské ekonomiky a myslíte si, že vnitřní trh potřebuje rychlé a rozhodné intervence, abychom zabránili opakování dřívějších chyb které vlastně poskytly institucionální otázky výše než potřeby občanů, podniků a ekonomiky. Myslíte si, že bychom se tady měli zaměřit na tuhle centrálně důležitou otázku místo toho, abychom odkládali eh, oživovací balíček. Já si myslím, že i nejlepší koordinační snahy nezachrání vnitřní trh eh, dlouhodobě bez tohoto balíčku. Děkuji. Thank you, Mr. Bělem. Uh... Děkuji, pane Biljane, a nyní dám slovo panu komisaři. Pane Bretone, máte znovu tři minuty. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, pane poslanče. Pokud jde o ten lockdown, My jsme eh, zavedli velice koordinovaný, harmonizovaný Eh, systém vyhodnocování, ne na úrovni států, ale na úrovni jednotlivých regionů na evropském kontinentu. A každý týden se to aktualizuje a důležité ale je, abychom eh, jaksi eh, se dívali harmonizovaným způsobem na skutečný aktuální stav věcí v jednotlivých oblastech. Tento nástroj je důležitý, my jsme na něm samozřejmě spolupracovali se všemi členskými státy a to řešení, které si přeje komise i členské státy, je udělat vše proto, abychom se vyhnuli situaci, jejíž jsme byli svědky na jaře tohoto roku. Jde tedy o přijetí opatření která by zaručovala spolehlivost informací a zacílené kroky. Kroky, které budou zacíleny na vývoj pandemie v terénu. Samozřejmě je třeba, abychom se co nejvíce vyhnuli nějakým obecným rozhodováním. Na tom jsme se všichni shodli. A také vlastně ty následné kroky Eh, které si reagují na tu vyvíjející se situaci, by měly být harmonizované. Máte pravdu, ta situace je znepokojivá, všichni to vidíme, je třeba, abychom byli bdělí, ale ta bdělost musí být v souladu se stanovenými zásadami. Pokud jde o druhou část vaší otázky, já vám to eh, řeknu jasně. Já jsem proto, aby to, co je na stole, bylo odhlasováno a aplikováno co nejdříve. Připomínám, že je to možné, protože na úrovni komise v rámci evropského semestru máme s jednotlivými členskými státy úzký dialog. Ta pravidla dialogu v rámci evropského semestru zde jsou, ta se nemění a umožňují nám, aby celý ten plán obnovy byl v jednotlivých členských státech harmonizován. Chtěl bych eh, také eh, říci, že ten eh, plán obnovy tedy bude mít 30% z evropského New Dealu, asi 20% digitalizace a potom tam je ta obnova, to jsou ty tři nejdůležitější pilíře a nejzásadní je zde tedy rychlost, jak jste říkal. Nyní má slovo paní An Sophie Pelletier za GUE. Děkuji mnohokrát. Před šesti měsíci, ještě před eh, krizí, jsem se vás ptala na otázku eh, digitalizace a nyní eh, tedy jaksi eh, během té eh, krize jsme viděli, že řada lidí pracuje přes digitální platformy a nic se jaksi nemění. Především se chci zeptat na platformy, které koordinují lékařskou péči a nakládají s osobními zdravotními údaji občanů. Vy jste eh, nás v některých věcech uklidnil, ale eh, chci říci, že například soukromé nemocnice by si vlastně mohly z těchto digitálních digitalizovaných údajů občanů udělat jakýsi zlatý důl, protože oni to pak mohou přeprodávat pojišťovnám, farmaceutickým firmám a tak dále. A chci se vás zeptat, zda by nebylo dobré mít nějaký silnější právní rámec, který by zaručoval ochranu soukromí. A druhá otázka. Eh, například eh, se krize projevila i eh, v posílení soukromého zdravotnictví. Třeba soukromé domy seniorů využívají toho, že stát vlastně se o staré lidi nestará. A já se chci zeptat, zda i poskytování těchto služeb by nemělo být eh, jaksi eh, více eh, nějak upravováno státem. Děkuji, Ansofí. Pane komisaři, máte tři minuty opět na odpověď. Pokud jde o vaši druhou otázku, mi v podstatě zde žádáte více Evropy. A nejste sama. Já to slyším všude. Je to jeden z důsledků té krize. Eh, někteří chtějí samozřejmě v té eh, krizové situaci méně Evropy, ale jsou zde i opačné hlasy, které žádají Evropy více. Já to chápu, i když říkám, že samozřejmě pravomoci v oblasti zdravotnictví jsou na členských státech. Ale některé ty oblasti, a zde hovořím právě o otázce dat, tak eh, některé ty oblasti prostě musí být na evropské úrovni harmonizovány. Pokud jde o zdravotní údaje, tam je třeba na to dávat velký pozor. Vy jste eh, použila Eh, větu, kterou také často používám eh, je skutečně eh, třeba mít k dispozici odpovídající struktury, tak aby s daty občanů bylo nakládáno zodpovědným způsobem. A to se týká i těch zdravotních dat. To je skutečně něco velice citlivého a je důležité aby se s nimi eh, nakládalo jedinečným způsobem, aby byla využívána pouze, pokud jsou anonymizována a eh, kontrolována, tak to bude právě předmětem toho Data Government Act, tak eh, abychom se vyhnuli tomu, tomu že se někteří lidé těchto dat zmocní. Takže to je vlastně zásadou toho datového aktu. Jsou zde data, která lze sdílet, která nelze sdílet, pak je tam také zásada dobrovolnosti, je třeba respektovat svobodnou vůli jednotlivců. A pokud jde o tu vaši první otázku na ty eh, digitální eh, pracovníky, přes digitální platformy. My jsme o tom hodně diskutovali s kolegou eh, panem komisařem Schmidtem. Vy jste hovořila o tom, že je třeba mít prostředky na vyhýbání se zneužívání. A je jasné, že ty platformy musí dodržovat pravidla, především pokud jde o sociální zabezpečení. To téma je velice uh, Eh, konkrétní, ale pracujeme na tom právě s panem kolegou Šmitem, který má tuto oblast především na starosti. Děkuji, pane komisaři. Nyní otevřeme druhé kolečko s otázkami dalších kolegů. Máte jednu minutu a potom má komisař prostor na odpověď dvě minuty. Pan Antonius Manders za EPP. Děkuji, paní, pane komisaři, za to, že jste mezi nás takto virtuálně přišel a doufám, že společně nalezneme řešení, jak dosáhnout oživení po covidu a nast- znovu nastartování evropské ekonomiky. Mám konkrétní otázku. Průmysl v Evropě eh, už celá desetiletí si stěžuje na různé způsoby implementace v jednotlivých eh, členských zemích různých evropských směrnic. Myslíte si, že bychom se měli zaměřit na plnou harmonizaci legislativy v Evropě tak, abychom měli férové podmínky pro všechny podniky, aby byly všechny stejné? Myslíte si, že bychom měli zavést do evropské eh, legislativy něco v tom smyslu, že eh, firmy, které jsou mimo Evropskou unii, ale které tady tedy podnikají, by měly eh, následovat stejnou legislativu jako evropské firmy? Eh, to vlastně znamená eh, povinná reciprocita. A potom mám ještě otázku, která je specifičtější. No, no, já vím, že mám jenom minutu, ale veřejné zakázky. Měli bychom také zavázet i zde, zavádět i zde reciprocitu třeba čínská společnost buduje eh, most s evropskými penězi v Chorvatsku pomoci se státní pomocí a to je opravdu hruza pro naše podniky. Děkuji, pane komisaři. Máte dvě minuty na odpověď. Mr. Breton, please press the speak button press at the, speak button at the bottom. Voilà, merci. Uh... Děkuji, za otázku, pane Mandersi. Ten první bod, máte pravdu, potřebujeme více harmonizace a více pravidel, abychom se vyhnuli forum shoppingu. To je jasné. A pokaždé, když jste nějaké pravidlo je, tak je důležité ho aplikovat. Já vím, jak vám velice záleží na malých a středních podnicích a je třeba dělat vše proto, aby se situace co nejdříve napravila a je tedy vždy třeba aplikovat příslušné nařízení. A pokud jde o ten level playing field, o kterém jste hovořil, tak eh, jednání, brexitová jednání ještě více ukázala, že je důležité zachovat level playing field pro naše podniky a pro ty, kdo chtějí užívat vnitřního trhu. Pokud jde o zahraniční investice, my jsme s paní Vestager předložili Bílou knihu. To téma je velice důležité. A já vám chci říci, že s vámi naprosto souhlasím, odkazuji vás na Bílou knihu, včetně veřejných zakázek. Eh, včetně těch eh, firm, které budou do těch eh, výběrových řízení chodit s určitými poměr, řekněme, podezřelými nabídkami, kde by to snad naznačovalo, že daný podnik má státní podporu. Na to budeme opravdu dávat veliký pozor a budeme se snažit jít tou cestou, kterou jste naznačil. Evelyn from... Děkuji. Nyní má slovo Evelyn za SAD. Evelyn, máš slovo. Ano, děkuji. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, děkuji, pane Bretone. Eh, vy jste říkal, že potřebujeme bezpečnější platformy v Evropské unii a já vám dávám naprosto za pravdu. Vidíme také v poslední době, že stále více probíhá eh, tedy videokonferencí a to znamená, objevuje se na trhu více a více platform, které je umožňují. Eh, většina z nich pochází z USA. A tam eh, se, si kladu otázku o ochraně veřejných eh, nebo osobních dat. Jak můžeme mít jistotu, že videokonference, které tedy, kterých se účastníme, které jsou někdy i velmi citlivé, kde diskutujeme o citlivých otázkách, jak se můžeme chránit, tak můžeme chránit eh, jejich utajení, Eh, jaký eh, máme třeba nějakou iniciativu jejich certifikace nebo něco podobného, aby tedy jsme se na ně opravdu mohli spolehnout. A co třeba, kdybychom začali vyvíjet evropské platformy, které by fungovaly na základě naší eh, legislativy ohledně ochrany osobních údajů? Myslím si, že to by asi bylo nejbezpečnější. Bavíte se o tom na komisi? Thanks, Evelyn. Monsieur le commissaire, pour la réponse. Pane komisaři, máte dvě minuty na odpověď. Děkuji, paní Gebhardt, za vaši otázku. Ano, opět eh, se to v té době, kterou prožíváme, především v lockdownech, eh, ukázalo. Ukázalo se, jak moc jsme závislí na platformách, především pro pracovní účely. To téma je proto velmi zásadní a my se na ně díváme právě v rámci revize eh, směrnice NIS eh, a také v souvislosti eh, s těmi otázkami kyberbezpečnosti. Je to celá kapitola, kterou se budeme, kterou se musíme v budoucnosti zabývat, protože zde samozřejmě jsou i ty možnosti, které jste zmiňovala certifikace. Zda součástí toho procesu bude certifikace. Je to možné, ale nějak neskrývám, že u těchto témat je třeba jít ještě trochu dále než eh, skrze pouhou certifikaci, pokud chceme opravdu být efektivní. Já osobně se domnívám, že je třeba jít ještě o krok dále, než je certifikace. Certifikace by mohla fungovat, ale jak jsem již říkal, my se snažíme vypracovat regulační rámec pro informační prostor, ochranu našich údajů a ochranu jednotlivců. Chceme, aby ten rámec byl odolný do budoucnosti, do budoucích let a spolupracujeme na tom eh, se všemi zainteresovanými komisaři, především s panem Andersem, pokud jde o ochranu osobních údajů. Takže, jak jsem říkal, je to eh, v kontextu revize směrnice NIS několika nadcházejících měsících. Děkuji. I get the floor. Děkuji a nyní má slovo Ivan Stefanek za EPP. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, děkuji, pane komisaři, za to, že eh, bojujete za, koordinova- za koordinovaný přístup k omezováním volného pohybu osob my jsme si uvědomili, že došlo k řadě eh, tedy narušení vnitřního trhu v této oblasti a já si opravdu vážím, že se snažíte dosáhnout koordinovaného přístupu. Stále nám ale chybí některé normy a standardy, například přeshraniční uznávání covidových testů negativních a Potřebujeme také společné eh, Prahy eh, pro eh, stanovení nějakých omezení pro cestování. Musíme také si stanovit, jak budeme nakládat se, s cestujícími z vysice rizikových oblastí. Takže um, nás čeká hodně práce. Kdy si myslíte, že bychom mohli mít takovéto standardy k dispozici? Děkuji. Děkuji mnohokrát. Pane komisaři, máte dvě minuty na odpověď. Merci, merci. Děkuji, pane Štefánku. Já to vezmu rychle. Skutečně zde eh, jsme v samém jádru toho tématu. My jsme, eh, hovoři, my jsme eh, pracovali na tom toolboxu, o kterém jsem hovořil. Veškeré ty problémy byly identifikovány, členské státy o nich vědí a teď diskutujeme o harmonizaci. A v rámci evropské a parlamentní demokracie si dovolím říci, že eh, uvítáme veškerá řešení eh, z vaší strany, jak eh, zde postoupit ku předu co nejrychleji. Ale ta řešení zde jsou, byla vyjádřena, byla dána na stůl a teď je třeba rychle, v tom se s vámi shoduji, je aplikovat. My pokračujeme v tom dialogu s členskými státy, ale říkám, dělejme to na základě údajů ECDC, což jsou data spolehlivá, jsou také eh, neustále poskytována členským státům, nebo probíhá tam výměna informací, teda ta jsou harmonizovaná, jsou korektní a teď eh, bude třeba přijmout to rozhodnutí společně a vaše spolupráci jistě uvítáme. Eh, Děkuji mnohokrát, pane komisaři, a nyní dám slovo Sandrovi Gozi z Renew. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji, pane komisaři. Já mám dvě věci. Eh, za prvé, to, co jste eh, zmínili kolegové z EPP, je jasné, že když nemáme společná kritéria tak eh, jsou některá ta opatření zcela nepřiměřená a brání dobrému fungování vnitřního trhu během krize. Eh, plánujete, eh, že byste zahájili řízení pro porušení tam, kde je zřejmé, že došlo skutečně k nepřiměřené přiměřené jaksi ochraně zdraví, že tedy ta opatření jaksi škodila vnitřnímu trhu. Potom se hovořilo o 20% navýšení eh, na digita, rozpočtu na digitální transformaci a také o zavedení nových povinností pro systémové platformy. Chci se ale komise také zeptat, zda zvažuje nějaká opatření pro aktivní zprostředkovatele online, Eh, především se to týká nelegálních obsahů a eh, zda tedy eh, se nějak bude postupovat proti umistování nelegálních obsahů na internet. Děkuji a nyní... Děkuji, pan komisař, a to bude pro dnešek vaše poslední odpověď, pane komisaři. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji za otázku. Pane Goci, Odpověď na vaši otázku zní ano. Samozřejmě, že máme nástroje a tyto nástroje budou použity. V té první části krize se ukázalo, že pokud chceme být co nejefektivnější, je často užitečnější jít cestou dialogu. Vyhneme se tak dlouhým a obtížným řízením. Ale ta opatření zde už jsou, všichni ministři o nich vědí. Nicméně, jakmile, a teď už jsme skutečně eh, připraveni na to monitorování, jakmile uvidíme eh, nějaké problémy, tak půjdeme tou cestou dialogu, budeme se snažit je odstranit. To prozatím eh, bylo nejefektivnější, ale jinak jsme připraveni samozřejmě řešit to i jinak. Pokud jde o Digital Services Act a nelegální obsahy, to je velice důležité téma, není to jediné téma, my jsme hovořili také o úloze těch systémových platform, ale eh, máme zde tedy tu eh, výjimku z odpovědnosti. Budou zde i nová pravidla pro veškeré zprostředkovatele, především pro systémové platformy. Ten projekt bude velice ambiciózní a cílem bude především moci rychle a účinně, bude třeba říct, co je toto rychle, reagovat na umistování nelegálních obsahů. Je to téma, které je předmětem toho, eh, té revize, kterou připravujeme. Bude třeba, aby platformy uplatňovaly náležitou péči, due diligence. Děkuji mnohokrát, dámy a pánové, poslanci a poslankyně. Děkuji také vám, paní předsedkyně. Děkuji za možnost eh, vyměnit si s vámi názory. Je to vždycky pro mne velice obohacující debata. Děkuji jak za sebe, tak za své kolegy, pane komisaři, za vaši dnešní přítomnost a za velice zajímavé eh, informace, které jste nám v diskusi poskytl. A nyní, kolegové, s potěšením vítám k naší sůzi eh, paní eh, Claudie de Foss, která je státní eh, sekretářkou a má na starosti problematiku v oblasti reakce Evropské unie na tuto krizi. Takže my děkujeme, že jste přijala naše pozvání do IMCO. Cílem je, abychom eh, projednali reakce členských zemí na krizi eh, COVID-19. Takže toto bude z hlediska eh, předsednictví eh, rady. Půjde nám o aspekty pro společný trh a spotřebitele. Já nyní dávám 8 minut eh, paní eh, státní sekretářce Dörfos. Děkuji vám, paní předsedající. Mé jméno jste vyslovila dokonale. Vážení členové Evropského parlamente, vážené pane komisaři Bretone, dámy a pánové. Skutečně pandemie COVID-19 eh, je nadále velkou výzvou pro německé předsednictví rady a proto jsem ráda, že s vámi mohu dnes diskutovat o reakcích členských zemí a rady na tuto pandemii a zejména eh, se zvláštním zaměřeným na společný trh. Už od pana komisaře Bretona jsme se doslechli, že Společný trh eh, prošel poslední šest měsíců velice tvrdou zkouškou, která odhalila jak jeho silné, tak jeho slabé stránky. A já tedy mohu panu komisaři Bretonovi po šesti měsících říci, že ano, zhodujeme eh, se více než kdy předtím, že funkční společný trh je pro Evropu, Evropany a Evropanky velmi důležitý. Také bych možná poukázala na to, že se eh, dobře shodujeme s komisí také na tom, eh, jak to řekla 16. září eh, šéf komisařka van der Leyenová. Je třeba, aby byl společný trh suverénní, robustní a aby byl posilován. A když se ohledneme, tak je třeba říci, že e, poučení, které jsme si jako rada členské země vzali, je jasná. To, co jsme udělali na jaře, to znamená zavření hranic a zpřetrhání dodavatelských řetězců, to se už nesmí opakovat. Takže my, jakožto německé předsednictví rady jsme považovali za důležité, abychom e, v závěrech rady jasně vyslovili, Eh, to, co jsme dohodli 18. září ve videokonferenci, ale eh, později na Radě pro zemědělství toto bylo finalizováno, asi o tři dny později. Takže chceme, aby bylo jasné, že eh, členské země se sami zavažují, zavazují zavazují se tedy k tomu, aby tyto omezení zavedené s souvislosti s covidem byly zrušeny. Dále výzva komise, aby toto zajistila. Pan komisař Breton eh, často hovořil o eh, tom speciálním útvaru pro eh, posílení společného trhu, tak tady je taková vize, že o tom budeme jednat v příštích týdnech a měsících a příslušná omezení, že budeme identifikovat a rušit. Za druhé, my jako členské země jsme si uvědomili, že v rámci společného trhu eh, musíme kromě eh, toho, jak se budeme snažit dostávat z krize, eh, abychom také obecně posilovali člen, společný trh. A to se určitě promítne do eh, závěru rady z konce tohoto týdne. Eh, co eh, jsme dali jasně najevo, je to to, že je třeba odstranit nezbe, eh, tedy zbytečné překážky, to se týká pohybu eh, zboží, služeb a také lidí. A proto jsme vyzvali pana komisaře Bretona, aby do 15. ledna předložil strategickou zprávu, eh, která vyhodnotí robustnost a schopnost společného trhu přetrvávat těžká období Eh, identifikovat, eh, v čem by se dal společný trh posílit. A toto potom převezme mm, následující předsednictví rady a eh, poté tedy se to promítne do strategického dokumentu komise a do konečného tedy posílení trhu. Můj třetí bod, a to už také v minulých diskusích hrálo důležitou roli, v krizi došlo k tomu, že jsme si uvědomili, že potřebujeme posílené mezinárodní dodavatelské řetězce. Hovořilo se v této souvislosti hodně o Číně. My eh, musíme se eh, zbavit eh, nadměrný závislostí cestou diverzifikace dodavatelských řetězců a Evropa se musí stát nezávislejší. My chceme to v rámci německého předsednictví rozpracovat, chceme také využít tuto příležitost eh, k modernizaci evropského hospodářství směrem k čisté ekonomice. A samozřejmě, že evropský průmysl a eh, ta obrovský zástup malých a středních podniků v tom bude sehrávat zvláštní roli. Proto se chceme věnovat zejména posilování klíčových technologií, panevropských eh, hodnotových řetězců. A to je něco, co budeme na Radě pro konkurenceschopnost projednávat eh, v listopadu. A tady eh, se budeme snažit vypracovat společné pokyny pro nové cesty v průmyslové politice se zvláštním ohledem na zájmy malých a středních podniků. Když dovolíte, paní eh, předsedající, já bych eh, možná ještě navázala na tu diskusi s komisařem Bretonem jedním aspektem, to se týká tedy eh, k společné koordinaci opatření pandemie COVID-19. Občané tedy čekají lepší koordinaci opatření v boji proti pandemii my jsme k tomu 17. září eh, schválili eh, rezoluci a eh, pan ministr Roth na plénu Evropského parlamentu vysvětlil, jakým způsobem chceme pokračovat v harmonizaci, jak stanovit společná strategie, společnou strategii v oblasti zdravotnických opatření, karanténa, výměna informací a tak dále. Následující rada o tom také hovořila eh, ve zprávě o postupu a já vás mohu dneska ujistit, že eh, rada v různých grémiích s eh, vysokou intenzitou pracuje na vypracovávání doporučení rady. I v příštím týdnu v tom budeme pokračovat. Epidemiologická situace je v jednotlivých členských zemích různá my eh, máme v oblasti zdravotnické politiky samozřejmě kompetence na straně členských zemí, ale to eh, tady je důležité, aby se všechna ta opatření uplatňovala nediskriminačním způsobem a zde se chce německé předsednictví rady skutečně masivně angažovat. O tom vás mohu jistit. Děkuji vám. Děkuji eh, paní státní sekretářce a nyní první kolo otázek a budou to koordinátoři. Každý koordinátor bude mít minutu a půl a na odpověď eh, bude mít paní sekretářka dvě a půl minuty. První otázka půjde od EPP, eh, e pan Kokelaj. Yes, thank you, madam. Paní Arba Kokeláři. Děkuji vám, paní předsedající. Vážená paní eh, státní tajemnice, já bych chtěla vyjádřit eh, silnou podporu krokům německého předsednictví. Eh, ta problematika nedostatečné koordinace covidových opatření ze strany členských zemí je závažná. To, co se děje, tedy restrikce na ekonomiku a Eh, obchod eh, je eh, velice, velice ne, nepříjemná pro naše členy, pro naše občany a obnovení toho společného trhu je velice zásadní. Chtěla bych zmínit velice problematickou situaci v příhraničních oblastech, kde jsou lidé zvyklí pracovat a trávit svůj čas na obou stranách hranice. Protože my máme dneska po půl roce stále ještě omezení eh, cestování a pobytu a to právě v těchto regionech velice narušuje běžný život. Takže my nevíme, jak dlouho ta pandemie ještě potrvá, ale jak dlouho můžeme ještě tedy eh, akceptovat toto. To jde proti našemu právu účastnit se společně, společného trhu. Takže eh, mě by zajímalo, jak chce předsednictví řešit tuto situaci. Ano, děkuji. Teď otázka ode mě. Já bych se vás chtěla zeptat toto. My, my víme, že nemáme dostatek zdravotnických dat, což nám stěžuje zvládání, zvládání dat. Abychom tedy eh, mohli mít data, která jsou spolehlivá, potřebovali bychom společnou metodiku a interoperabilní datové systémy kde by se skutečně ta zdravotnická data zdala sdílet. Eh, jak to docílit? Eh, nemohli bychom přijít s nějakým pilotním projektem v Unii a eh, také ho propagovat a možná bychom to mohli spojit se stávajícími programy, abychom byli digitálně suverénní. Eh, další otázka, eh, společný trh. Eh, my tady máme nepodstatné činnosti, ve kterých byla přijata různá místní opatření v členských zemích vyžadování dalších dokumentů, což tedy e, skutečně stěžuje další věci, jako je třeba také státní pomoc a tak dále. To nám jenom prohlubuje krizi. Nemohli bychom tady e, přijít e, s, s polehlivějším členským zemím, společný trh český zemí, kde tedy se nebudou prohlubovat nedostatky a disparity. Tak a já teď dám slovo paní, eh, paní státní tajemnici. Já se omlouvám, že jsem ji zapomněla dát slovo před mojí otázkou, takže nyní prosím na pět minut. Ano, děkuji paní předsedající, eh, to není problém. Ony ty eh, otázky spolu souvisí, vaše i paní Kokoláry. Já si myslím, že je velice důležité myslet právě na příhraniční oblasti. My jsme v rámci hodnocení eh, rizikových oblastí eh, přišli s úlevami pro pendlery, což my tedy z německé strany jsme podporovali a zasazovali jsme se o to velice rozhodným způsobem. E, hovořili jsme také s panem Bretonem o Recovery and Resilience Facility a existují další podpůrná opatření, E, a e, my tady musíme spolehat na to, že tato opatření budou fungovat, budou účinkovat. My, když tedy zmrazíme právě ten malý přeshraniční styk a, a dopravu a tak dále, tak to samozřejmě e, ubíráme možnosti e, místní ekonomice, aby se zotavila. A samozřejmě e, bráníme v činnosti pendlerům. Otázce paní předsedající. Ano, ten eh, návrh eh, pilotního projektu, to je velice zajímavé, tak toto beru na vědomí. A myslím si, že to tedy, nebo každopádně to předám kolegům ministrům. Eh, musím říci, že se velice snažíme o to, abychom měli objektivní data komisař už eh, tady jmenoval příslušné orgány, které by se o to měly postarat. Eh, teď je třeba, abychom eh, v radě mezi členskými zeměmi se dohodli na tom, jak používat tato data. No a musím zopakovat, že je to situace velice obtížná, to nechci nějak zastírat, protože zdravotnictví je tedy v národních kompetencích státu. Mm, nicméně, my už jsme o tom hovořili eh, v eh, okruhu eh, ministru zdravotnictví a jinde. A já tedy věřím, že další kroky tedy budou následovat velice brzy. Koreper se tím zabýval v pátek, také Eh, IPCR se tímto tématem bude v brzké době zabývat a očekáváme tedy eh, brzké řešení. Ano, děkuji vám, paní státní tajemnice. A nyní za Rení Svenja Hen. Děkuji vám, paní předsedající. Eh, děkuji vám, paní státní tajemnice. Vy jste hovořila o hodně eh, velkém počtu tedy hospodářských eh, výzev vyplývajících z pandemie a o, také o tom, že ta národní řešení jsou špatná pro spotřebitele i společný trh. To platí také pro plánované zákony, které by mohly mít velký dopad na budoucí podobu členského, společného trhu. A k tomu patří také zákon, německý zákon o dodavatelských eh, řetězcích, eh, který je tady sporný, poněvadž krize nám ukázala, že právě tyto dodavatelské řetězce jsou velmi křehké. A my tady vlastně vidíme, že velká koalice v Německu se Eh, velice zabývá mnoho energie, věnuje sporům o německý zákon, zatímco máme také v rukou eh, předsednictví EU. A eh, zahraniční trh, to je přece kompetence Evropské unie, taktéž společný trh. Čili já mám tři konkrétní otázky. Za A, jak tedy chce, eh, nebo jak vnímá eh, spolková vláda svůj vlastní návrh o zákona o dodavatelských řetězcích v evropském kontextu. A dále, pokud se týče eh, evropského zákona o dodavatelských řetězcích, budeme ho mít do konce německého předsednictví? Ano, děkuji vám a nyní dávám slovo paní státní tajemnici. Děkuji vám, paní předsedající, a děkuji také za e, otázky paní Hánové. E, paní Hánova zcela jistě dobře ví, že v rámci spolkové vlády e, velice intenzivně jednáme o tom národním zákoně o dodatelských řetězcích, respektive o hlavních pilířích. My jsme pozitivně vzali na vědomí že Evropská komise má záměr předložit podobný návrh. Pan komisář Reinders to oznámil na leta 2021, takže to určitě bude téma, kterými se budeme muset zabývat i v dalších předsednictvích. Takže eh, podle toho to tedy bude se vyvíjet během německého předsednictví.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 E grazie Presidente, e grazie al segretario di Stato. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Samozřejmě, abychom obnovili evropské hospodářství, potřebujeme koordinovaná opatření, abychom dokázali reagovat na tu bezprecedentní krizi, která zasáhla nejen spoustu životů, ale vlastně všechna průmyslová odvětví. A je třeba zajistit, aby vnitřní trh i nadále efektivně fungoval. K tomu potřebujeme více sdílet informace mezi členskými státy, včetně technických informací, o které se opírají různá operační rozhodnutí. Protože bez ohledu na kompetence členských států, například pokud jde o ochranu zdraví občanů, je důležité nevytvářet neudůvodněné bloky na vnitřním trhu pokud jde například o volný pohyb zboží a občanů e, protože volný pohyb, jak víme, je jedním e, z nejdůležitějších pilířů správného fungování trhu. Důležité také je, aby evropští občané měli vždy k dispozici jasný a co nejvíce harmonizovaný obrázek e, o tom, jaká hygienická opatření eh, přijímají subjekty soukromé i veřejné dopravy, tak aby mohl být eh, zahá, znovu zahájen pohyb evropských občanů v Evropské unii, protože to je velice důležitý a strategický eh, předpoklad mnoha odvětví, především například v oblasti cestovního ruchu. Pouze pokud budeme pracovat koordinovaně, dokážeme z této krize vyjít. Chci se zeptat, jak jaké eh, tedy pokyny zde chcete přijmout, i když už jste částečně na to zareagovala. Děkuji. Thanks, Alessandra. Děkuji, Alessandro. A eh, nyní paní státní tajemnice. Děkuji vám. Já eh, s potěšením oznamuji, že dnes odpoledne budeme mít videokonferenci ministrů pro cestovní ruch. A tyto otázky určitě budou všechny projednávány právě eh, na tomto fóru. Eh, určitě eh, v tomto sehrává roli také ten první diskusní blok s panem Bretonem. Například se tady bude hovořit o těch stornovaných letenkách, další otázka. Takže o tom se bude jednat dnes odpoledne. Já tedy zatím k tomu nemohu nic říct, ale až to bude dojednáno, tak velice ráda vám k tomu podám nějakou zprávu. Marcel A nyní Marcel Kolaja za zelené. Thank you, Madam Chair. Děkuji vám, paní předsedající. Eh, paní státní tajemnice, Evropa byla zasažena druhou vlnou pandemie a občané eh, hm, cítí nejistotu, nevědí, jestli tedy mohou cestovat za prací nebo za zábavou. Eh, naš, náš průmysl eh, skutečně závisí na stabilitě a propojenosti našeho společného trhu a to není možné bez společného způsobu vyhodnocování rizik. Jeden z prostředků, jak eh, doporučuje komise, je společná evropská eh, pandemická mapa, eh, ten takzvaný semafor, jak je v mnohých státech tomu říkáno. A tady skutečně by bylo nutné lépe koordinovat věci. Nicméně, abychom více porozuměli tomu, jak to vypadá v radě, mám dvě otázky. Za prvé, můžete nám říci, které která členská země a proč zatím nemůže podporovat mapu těch společného barevného kodování a posouzení rizik. A za druhé, eh, podporuje, pozbuzuje předsednictví členské země k tomu, aby k tomu přistoupili. Ano, děkuji. A nyní paní eh, státní nájemnice. Děkuji vám, paní předsedající já nechci eh, tady z těch eh, diskusí, eh, v které probíhají v gremích rady, poukazovat na jednotlivé členské země. Já tedy říkám to, že se snažíme dojít v rozumném čase ke společným opatřením. Tedy k tomu patří i tedy ten semafor, mapování, tedy sdílení dat a tak dále. Jak, všecko, jak to zmínil pan Kolaja. Já doufám, že v příštím týdnu Koreper eh, intenzivně na základě eh, eh, konkrétního textu a doporučení rady bude moci pracovat. Děkuji vám. Minister Děkuji, paní ministrině. Nyní má slovo Adam Bělan za EKR. Děkuji, paní předsedkyně, paní ministrině. Má země Polsko podnikla rozhodné kroky na začátku pandemie a je, nachází se nyní v lepší situaci ve srovnání s eh, dalšími evropskými zeměmi. Ovšem, eh, každá země, kde se, kde se epidemie roz, rozjede, bude eh, hrozbou pro ostatní země i pro vnitřní trh. I vzhledem k tomu, že jsme měli problémy s tím unilaterálním řešením krize, co uděláte pro to, abychom nalezli jednotné postupy na evropské úrovni? Harmonizování standardů by jistě stanovilo jasná kritéria pro občany i podniky v jejich členských zemích ustanování Prahů, které budou vycházet ze společných výpočtů, které potom povedou k eh, restrikcím eh, pro regiony, kde je cirkulace viru vysoká a nebudou eh, ohrožovat regiony, kde cirkulace viru je nízká. Podpoříte takovýto přístup? A jakou máte, jaký máte časový harmonogram pro toto? já si myslím, že tady nemůžeme očekávat, že přesuneme nějaké nákladné, ty náklady za všechny testy na občany, kteří už i tak mají problémy kvůli tomu, že byly pozastaveny jejich profesní aktivity. Děkuji. Nyní má slovo paní ministrině. Děkuji, paní předsedkyně. K těm standardům v oblasti zdravotnictví už jsem se několikrát vyjádřila. Využiji příležitosti, abych se vyjádřila ke standardům a prahům v oblasti eh, zboží a volného pohybu zboží. My potřebujeme všechno. Potřebujeme volný pohyb osob, ale také zboží. A služeb. A tady sázím pane poslanče, na to, že ty systémy, které už jsme zmínili, e, e, například ta task force po posílení vnitřního trhu, e, teď vlastně proběhlo, nebo proběhne první zasedání toho smetu s se stávajícími, budou, budou se zabývat tedy eh, stávajícími bariérami. Ještě přesně nemohu říci, co nám navrhnou, ale určitě jim můžu nadnést, aby se zamysleli nad tím, zda můžeme stanovit nějaké prahové hodnoty nebo nějaké standardy. Eh, každopádně tedy nějaký mechanismus, eh, který objektivními kritérii bude hodnotit, zda jsou nějaké bariéry odůvodněné či nikoli. Děkuji. To je velmi zajímavé. Děkuji paní ministrině a nyní dám slovo Kateřině Konečné za GUE. Katrin? Dobrý, dobrý den i ode mne eh, z České republiky. Eh, děkuji moc eh, za řadu těch odpovědí na dotazy, nicméně ráda bych zmínila ještě dvě témata. To první se týká testování, protože já prostě nechápu, jak je možné, že ve sjednocené Evropě některé členské státy odmítají eh, občanovi Evropské unie uznat jakýkoliv druh testu na COVID-19 který byl provedený v jiném členském státě. Já rozumím eh, tomu, co říkáte, že to vyjednávání je složité, ale pokud u, u tak banální věci, jako je to, že si věříme v případě testování, nejsou členské státy schopny najít schodu, tak se obávám, v čem jiném ji budou hledat a jak dlouho. To znamená, eh, jestli eh, toto téma budete zdvihat se svými kolegy z členských států, aby se to nějak sjednotilo. Druhá věc, eh, hodně se mluví o přístupu k té potenciální vakcíně proti COVID-19 a to nejenom v souvislosti s evropským trhem, ale celosvětově. V květnu Evropská unie a její členské státy vyzvaly na půdě VHO k využití patentových flexibilit, eh, to znamená takzvaného povinného licencování v rámci smluv VTO ale od té doby se mi zdá, že se neudálo vůbec nic, eh, co by nějak postoupilo tu cestu. To znamená, eh, vypadá to, že kdo chce, bude chtít vakcínu pro své občany, bude ji muset draze koupit. A já bych se chtěla zeptat, jestli hodláte znovu na půdě VTO nějaké jednání o povinném licencování vakcín proti COVID-19 otevřít jako prezidentský stát Evropské unie. Děkuju. Thank you, Katarina. And now the floor. Děkuji Kateřině a nyní dávám slovo paní ministrni. Ano, děkuji. Eh, na co se ptá paní eh, poslankyně mi trošku připomíná otázku vzájemného uznávání zboží. Já už se těmito tématy zabývám dlouho, zabývám se dlouho vnitřním trhem a vím, jak je to strašidelné vždycky zjistit, že i při um, vzájemném uznávání zboží ještě stále existují rozdíly, protože některá eh, členská země nebo jiná členská země si myslí, že takovéto uznávání ehm, jednoho členského státu by nebylo účinné pro druhý členský stát. A eh, nesmíme na to zapomínat, že u zboží eh, máme opravdu plně vnitřní trh, ale když hovoříme o zdravotnictví, zdravotních věcech, to je ještě v kompetenci členských zemí. Takže samozřejmě to není omluva ani výmluva. Já s paní poslankyní souhlasím. Jenom to vysvětluje, eh, že je to vlastně takový další krok pro členské státy, aby takovéto uznávání testů v členských státech ehm, nějakým způsobem eh, uznali eh, nebo podnikli a Samozřejmě mohu jenom zdůraznit, že je obrovsky důležité, abychom se na radě na tom shodli, dosáhli tedy společné základny a nějaké datové základny. Ještě k eh, tomu očkování. Ano, to je opět něco, co jsme eh, řešili na úrovni některých členských států velmi intenzivně. Ehm, tady jde tedy o získání ehm, dávek vakcíny pro všechny. Eh, naštěstí Evropská komise si eh, toto téma převzala za své, eh, převzala tedy iniciativu za, v rámci nástroje Emergency Support, naléhavé podpory a tady vlastně jde samozřejmě o to, aby pro evropské občany byly k dispozici dávky této vakcíny. Tady samozřejmě vycházíme z celé řady smluv, které byly podepsány s potenciálními producenty těchto vakcín a Eh, je to opravdu velmi, velmi důležitý krok pro to, abychom v budoucnosti byli, měli tedy eh, zásobování vakcínou. Vy jste eh, ještě nadnesla otázku VHO a já za tohle to přesně nejsem příslušná, ale Vím, že i zde tedy došlo k pokroku. Řada členských států se už eh, přihlásila eh, u VHO a jak jste sama říkala, eh, samozřejmě jsou ochotné zaplatit určitou cenu, ale potom také to odpovídá výsledkům a aby tedy měli výhody i v rámci tedy VHO z těch postupů. Takže myslím si, že na VHO jsme na dobré cestě. Děkuji. Děkuji mnohokrát a nyní přecházíme ke druhému eh, kolu. Eh, tady máme zase otázky kolegů, které už budou trvat jenom minutu. Minutu a půl odpověď paní ministrině a nyní má slovo Edina Cous sa EPP. První otázka, prosím. Děkuji, paní předsedkyně, vážená paní mm, ministrině. Pokud nás eh, Eh, tato krize o něčem poučila, tak ukázala, že cesta eh, pro oživení evropské ekonomiky prochází eh, přes plně fungující a integrovaný vnitřní trh. Německé předsednictví chce identifikovat aspekty, které by vedly k blížší spolupráci a koordinaci vy jste několikrát taky eh, řekli, že si přejete koordinovat ehm, sdělení ohledně eh, cestovních omezení, eh, na, které, na kterých se, o kterých se rozhodují členské státy. Takže zde je potřeba hodně práce, aby to bylo odolnější i, v budoucnu, i pro budoucí krize. My jsme hlasovali o usnesení na poslední plenárce a také váš návrh, který jste přednesli 2. Eh, září v Radě, jak byste řešili stávající nedostatky na vnitřním trhu a jak byste poskytli nový poput eh, pro podpoření oživení, eh, ale samozřejmě taky při respektování veškeré vnitrostátní svrchovanosti. Děkuji. Paní ministrině, máte otázku, můžete odpovědět minutu a půl. Myslím si, že to je směs um, různých faktorů. Jednak je to mm, zdravotní koordinace, lepší komunikace i tedy za ponechání eh, eh, kompetencí členských států, ale zároveň tedy budeme koordinovat maximum, co můžeme, ale kromě toho jde o vypracování společných kritérií. Za druhé, druhý bod vnitřního trhu eh, pro zboží a služby. Myslím si, že jsme se už poučili a myslím si, že tedy zbylé bariéry musíme odstranit a Potom e, k tomu od komise obdržíme zprávu do 15. ledna a dozvíme se, dočteme si, zda ještě existují nějaké bariéry, které je potřeba odstranit. A za třetí, to, co jsem ohlásila pro podzim, jako prioritu německého předsednictví, to je eh, hospodářská základna, kterou je potřeba tedy lépe definovat. Máme průmyslovou strategii eh, komise pro eh, pandemii předsedkyně komise von der Leyen řekla, že na začátku příštího roku tato průmyslová strategie bude znova přepracována a jako předsednictví rady je pro nás důležité, abychom nyní na podzim na Radě pro konkurenceschopnost identifikovali jasné strategie, a to tedy platí i pro lepší odolnost, svrchovanost a máme už několik dobrých příkladů pro eh, celoevropské hodnotové řetězce, Eh, připomínám téma třeba mikroelektroniky, eh, produkce baterií a dalších oblastí. Můžeme pracovat na tom, abychom vytvořili tyto hodnotové řetězce, které eh, rozpracujeme. Například tady máme ještě otázky vodíku, digitální svrchovanosti, Eh, Gaia X, to je eh, evropský cloud, který mm, vyvinulo Německo, ne tady čistě jako, nejenom jako předsednictví, ale samozřejmě v, eh, v konsensu s mm, evropskými, dalšími evropskými státy. Um, zmiňuji to, protože k tomuto jsme měli i diskusy a v, mm, mohli bychom mít IPCEI, e to znamená důležitý projekt v evropském zájmu. Eh, děkuji a nyní dávám slovo paní Aguilera ze skupiny SAD. Please. Clara, are you with us? With us? Buenos días. Dobrý den všem. Děkuji paní předsedkyně. Děkuji paní eh, ministrini za její odpovědi v našem výboru. Já bych chtěla zmínit tři věci. Již se zde hodně věcí řeklo, ale já se domnívám, že zde přetrvávají některé problémy eh, týkající se požadavků různých členských států, pokud jde o pracující pracovníky. Nemám na mysli pouze ty přeshraniční, ale některé další, kteří prostě musí jet eh, z jedné země do druhé v určitém okamžiku. Tam eh, v podstatě máme celou řadu různých eh, certifikátů a mě by eh, zajímalo, zda byste k tomu mohla říct něco dalšího. Za druhé, Brexit. Tam v podstatě se chci zeptat, zda máte nějaký plán B, pokud nedojde k dohodě. A za třetí, cestovní ruch je jedním z nejvíce zasažených odvětví. Chci se zeptat, zda se předpokládá nějaký zvláštní plán pro tento sektor. Děkuji. To the answer. Please have the floor, minister. Ja, vielen Dank auch für die... Děkuji také za otázky paní Ageledy. Eh, pokud se týče pracujících eh, zaměstnanců, eh, to je vlastně téma, které se s nimi projednávalo i v Evropském parlamentu o vysílání pracovníků, to byla tato směrnice. Je to samozřejmě obtížné, ale doufám, že, že se to podaří vyřešit. Kromě toho eh, mohu poukázat také na to, že v oblasti služeb v radě, ale už vlastně dávno před pandemí jsme debatovali o tom, jak usnadnit eh, situaci v této oblasti eh, například eh, nějakým pasem pro ty, kdož nabízejí služby. To téma z důvodů, které známe, se nepodařilo posunout dopředu. Jenom bych tedy připomněla, že v podstatě jde o to, aby poskytovatel služeb nemusel vždycky znovu ohlašovat, jaké má pojištění a tak dále když se tedy pokaždé, když chce pracovat v zahraničí. Tady se samozřejmě eh, dá něco udělat, ale je pravda, že to rada prostě odložila, dál se tím nezabývala. Co se týče cestovního rochu, dnes odpoledne budeme mít videokonferenci ministrů pro cestovní ruch a já už jsem nabídla, že až bude tedy výsledek z tohoto zasedání, rádi vám o tom dáme zprávu. Děkuji a nyní za Renew pan Jordi Cañas. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji, paní ministrině. Covidová a krize spochybnila fungování vnitřního trhu, přestože bylo přijato v uplynulých měsících mnoho opatřeních. Je zde jasný nedostatek spolupráce a koordinace v řadě aspektů, nejen pokud jde o vnitřní trh, ale také pokud jde o ten vnější rozměr celní unii. Máme zde velice závažný eh, problém, například příliš eh, velké přísné kontroly produktů z třetích eh, zemí, ty eh, produkty, respektive jsou nekoordinované, eh, někde eh, jsou to vlastně velice prostupné kontroly, jinde jsou zase velice přísné. My to potřebujeme harmonizovat a potřebujeme chránit naše podniky, občany a naší bezpečnost. Potřebujeme nějaké normy, které to budou regulovat, rovnost podmínek a také to, že všechny ty kontroly se budou eh, v zboží, které vstupuje ze třetích zemí, se bude řídit stejnými pravidly. Eh, ochrana vnitřního trhu eh, probíhá rovněž na základě ochrany vnějších hranic. A moje otázka je, zda německé předsednictví bude podporovat harmonizované provádění celních kontrol v Evropské unii za použití stejných standardů, které by zaručily vnitřní trh a práva spotřebitelů. A nyní má slovo paní eh, státní tajemnice. Děkuji vám, paní předsedající. Eh, k celní problematice, eh, které spadá pod ministry financí, mohu říci, že bych poukázala na naše úsilí jako předsednictví ohledně celního programu a programu celního vybavení. Eh, výsledky mm, by měly být dosaženy ještě během německého předsednictví. Eh, myslím, že se nám tady podařilo dosáhnout pokroku a já myslím, že eh, jakmile se to podaří, tak se také s vámi eh, shodneme na víceletém finančním rámci, v rámci tedy toho celního programu a eh, programu eh, celního vybavení. Takže já si myslím, že velice rychle budeme schopni dospět k výsledku, takže je to jedno z těžíž německého předsednictví. Děkuji vám. A Pascal Remo za EPP, prosím. Eh, děkuji, paní předsedající, eh, vážená paní státní tajemnice. Kdo chce chránit společný trh, potřebuje jednotná pravidla. Eh, příklad. Belgie tvrdí, že Lucembursko je riziko, naopak to neplatí. Německo, tedy Lucembursko, považuje za nebezpečné, Belgii dosud ne. Jestliže já, který bydlím ve východě Belgie, chci dneska z EUP eh, eh, do eh, Kolína a večer potom do Lucemburska, tak vlastně nevím, jaká pravidla pro mě platí. Mám tady celkem čtyři různé typy karantény, textů a tak dále a tahle ještě závisí, jestli pracuji, eh, že zacestuji jako pracovník nebo eh, jenom jedu eh, někam na návštěvu za rodinu. A teď záleží na tom, jestli tam budu zůstávat 5 hodin nebo 8 hodin nebo 24 hodin a tak dále. Takže v podstatě tady opravdu přiranční oblasti přestaly existovat, poněvadž tady není sladěné vůbec nic takže tady eh, skutečně by to chtělo zlepšit tu spolupráci. Mě by zajímalo, eh, eh, jste schopni něco udělat pro tyto lidi z přihraničních oblastí, nějaká způsob, nějaká zvláštní opatření, jak by třeba měla vypadat karanténa? Ano, děkuji. Nyní paní státní tajemnice, to bude vaš, váš poslední vstup a já potom už jenom uzavřu schůzi poněvadž jsme, jsme spožděni. Eh, děkuji, paní předsedající. To, co řekl pan Arimo, eh, to samozřejmě velice dobře rozumím. My jako předsednictví rady máme problém v tom, že eh, částečně musíme jednat v Lucemburku, částečně v Bruselu, v trialozích a tak dále. A sice nepřejíždíme přes čtyři země, ale jak velice dobře vám rozumím, eh, poněvadž i naše práce je tímto velice stížena. Jestliže někdo, kdo bydlí v Německu a eh, přitom také eh, naráží ještě na různé režimy v různých spolkových zemích Německa, našeho federálního státu, tak to skutečně je naprosto nepochopitelné já musím říci, že za Německo, že my v současné době eh, pracujeme eh, také na jakémsi interním způsobu karantény, poněvadž eh, je to tedy otázka těch kratších, kratších cest, protože ano, těch, já nevím, 48 nebo 72 hodin a možné výjimky, Eh, já opravdu, jak už jsem několikrát eh, to řekla, eh, příliš nechápu tady ta, to, to, to úsilí rady, jakým se snaží dostat k nějakému harmonizovanému konceptu, ale chtěl bych vás upozor, ujistit, že my skutečně chápeme, jakou jak je tedy problematika, opravdu chceme dospět k objektivním standardizovaným kritériím, ale také k režimu, který by nám umožnil eh, na jedné straně opravdu chránit, ale na druhé straně také to, aby ekonomika eh, mohla skutečně mít jakési lepší prostředí pro fungování. Děkuji vám, paní ministrině, za to, že jste k nám dnes přišla a přispěla významným způsobem k naší schůzi. My budeme nadále s vámi pracovat na této problematice. Kolegové, já tímto uzavírám a ukončuji dnešní dopolední zasedání. Děkuji za všem, kteří se zúčastnili, děkuji také tlumočníkům za standardně dobrý výkon a také děkuji i za extra čas, který tady s námi strávili, aby se dostalo na všechny. Děkuji vám. So, the, the meeting... Eh, Tím uzavírám zasedání a budeme pokračovat eh, potom odpoledne.